Kolegy, diamo inizio ai lavori. Kolegové, zahájíme práci. Je mi potěšením zahájit tu část zasedání, která je vědována Unii pro středozemí. Toto slyšení je součástí přípravy zprávy z vlastní iniciativy našeho kolegy Vincena Piana. Bude se o tom hlasovat na plenárním zasedání v květnu. To znamená jen pár dnů před eh, summitem hlav států a vlád Unie pro středozemí, který se bude konat v Barceloně 7. června. Evropský parlament před několika lety vydal <clears throat> Napoletánovu zprávu, nazvanou Barcelonský proces Unie pro středozemí. V této fázi volebního období tedy pokračujeme v politické reflexi a ukazujeme, že Evropský parlament a jeho výbor pro zahraniční věci chce i nadále zblízka sledovat vývoj v rámci Unie pro středozemí. Není třeba, abych vám připomínal, jak Evropská unie a středomorská oblast mají společnou historii. Chtěl bych ale zdůraznit, eh, jak je důležité společně s našimi okolními zeměmi budovat eh, perspektivní a mírovou budoucnost eh, ve prospěch všech občanů států, kteří patří do Unie pro středozemí. Očekáváme spoustu složitých výzev a musíme tedy mít politickou odvahu a pragmatický přístup, abychom je mohli úspěšně vyřešit. Pan Pion proto navrhl, že se zaměří pouze na dvě velmi důležité novinky. První institucionální aspekty a druhá je otázka projektů, financování a investic. Pokud je o instituce, pozvali jsme pana Mezadeta, generálního tajemníka, který bohužel mezi nás nemohl přijít, Nicméně ujistil nás o tom, že v budoucnosti před, eh, naši komis, před náš výbor rád předstoupí a bylo by dobré vzít v úvahu toto možnost, eh, až budeme poprvé diskutovat o textu zprávy. Kontaktovali jsme tedy francouzské, španělské a egyptské spolupředsednictví které kvůli neformální naléhavé schůzce ohledně institucionálních otázek, o které se rozhodlo minulý čtvrtek a která se koná v Bejrutu právě v těchto hodinách, nemohlo vyslat žádného zástupce. Pokud jde o projekty, financování a investice, máme zde mezi námi dvě velmi důležité osobnosti, které bez váhání přijaly naše přiznání. Pan Filip Fontaine Viv Kurtstas, místo předseda Evropské investiční banky a pan Richard Weber, zástupce generálního ředitele Europe Aid Evropské komise. Chci tedy poděkovat našim dvěma hostům za jejich přítomnost, za to, že přišli mezi nás. A rovnou vás žádám, abyste přednesli své projevy, které se vejdou do 15 minut, víceméně. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, za vaše pozvání. A děkuji vašemu zpravodaji, že tuto zprávu navrhl. Tyto díky jsou opravdu velmi upřímné, protože já si myslím, že rok 2010 je pro Evropskou investiční banku ještě více než v minulosti důležitý, protože budeme mít možnost přicházet mezi vás, evropské poslance, abychom hovořili o našem působení mimo Evropskou unii, protože ve stejném sále Michel Konci v tomto parlamentu právě prezentuje zprávu, kterou navrhne a předloží tedy vám, i komisi, i Evropské radě. A cílem je ještě více zvýšit solidaritu mezi Evropskou unii a zbytkem světa tím, že se upevní a posílí naše akce, naše působení mimo Evropskou unii. Unie pro středozemí je samozřejmě vysoce, vysoko na stupni našich priorit a já bych si rád eh, dovolil připomenout jedno důležité číslo. V průběhu posledních sedmi let finanční větev Evropské investiční banky, Evropská středomořská investiční facilita přinesla více než 10 miliard euro financování, což dělá z Evropské investiční banky pomocí tedy tohoto evropského intervenčního investičního nástroje, největšího bankéře, který se podílí na rozvoji této oblasti Středomoří. V roce 2009 tento týden jsme tedy k roku 2009 měli tiskovou konferenci a mohu vám tedy proto říci, že máme rekordní aktivitu, protože jsme dosáhli částky 1,6 miliard euro investic eh, v těch devíti zemích eh, Unie pro středom zemí a myslím, že můžeme zajít ještě dále. Jak Evropská investiční banka přispívá ve finančních eh, otázkách k Unii pro středozemí a jakým způsobem může k tomu přispět také institucionálně. Pokud jde o finanční záležitosti, zavazujeme se, že budeme podporovat rezortní priority Unie pro středozemí. Právě jsem vám řekl, že minulý rok jsme půjčili 1,6 miliard eur v tomto regionu a z toho 80 spadá do priorit Unie pro středozemí. I když eh, je to teprve čerstvě narozené dítě, tak už jsme přeorientovali své akce, abychom reagovali na tyto priority. Proto vy, stejně jako ministři Evropské unie, nám dali jste možnost koordinovat eh, ve třech oblastech z těch šesti, to znamená odstranění znečištění v Středomoří, což je velmi důležitá otázka. V úzké spolupráci s Evropskou komisí se snažíme koordinovat tyto práce, které usilují o odstranění znečištění ve Středomoří. Druhá oblast. naše ministři nás požádali, abychom byli velmi aktivní pokud jde o solární plán pro Středomoří. A třetí otázka, kterou koordinujeme s Evropskou komisí, to je otázka námořních a pozemních dálnic, kde je ten symbolický a velmi důležitý projekt pro tuto oblast středozemí. Tyto tři priority, ještě se k tomu možná vrátíme v budoucnosti, eh, nejsou vše, o co se snažíme, protože se snažíme rozvíjet také všechny finanční nástroje, všechny možné finanční nástroje ve středomorské oblasti, to znamená půjčky, záruky ale také kapitálové podíly na kapitálu malých a středních podniků. A jsme vlastně prvním aktorem, kdo se prostřednictvím investičních fondů takto podílí na financování malých a středních podniků. Snažíme se podporovat také partnerství PPP v tomto regionu a globálně se také snažíme pomáhat italsko-španělské iniciativě ve prospěch malých a středních podniků tím, že vlastně od poloviny dubna vydáme první studii o potřebách financování malých a středních podniků v zemích na jihu středozemí. Naši konzultanti jsou zatím ještě v zemích eh, Mašriku, kde se snaží sbírat údaje o těchto zemích a to znamená, že v polovině dubna se budeme moci podívat na to, co je možno v této oblasti udělat. Tato oblast může být někdy velmi překvapivá, v každém případě pro ty, kteří méně nebo hůře než my znají středozemí může vás něco překvapit. 23.12. jsem měl příležitost zahájit první investiční fond eh, Týkalo se to financování nových technologií v oblasti telekomunikací a softwaru. A jsou to malé a střední podniky, které se vyvíjejí na základě postupů, které nejsou příliš dobře vysvětleny ve zbytku světa. Tento výběr technologií bude také řešen na konferenci FEMIPu v polovině března tam budeme hovořit také o polech konkurenceschopnosti, které máme ve Francii i jinde, které se rozvíjejí také ve středozemí a my se snažíme všechny tyto iniciativy podporovat. Je jasné, že toto všechno děláme s relativně omezenými prostředky a že jedna z otázek, která vznikne především v institucionální rovině bude, jakým způsobem bychom mohli posílit tuto podporu pro Unii pro středozemí. A tím se dostávám ke druhé části, která je poněkud institucionálnější. Velmi jednoduše. Evropský nebo Evropsko-středomořský investiční a partnerský nástroj nám umožňuje zacházet co nejdále v oblasti partnerství v rámci existujících právních hranic. Vzhledem k tomu, že jediným majitelem EIB jsou členské státy Evropské unie, my jsme vytvořili na konzultativní úrovni všechny možné instance, abychom se co nejvíce přiblížili rozvojové bance pro zemí. To znamená, že s občanskou společností pořádáme takové konference, jako ty, o které jsem se zmínil, ta příští se bude konat v Tunisu. Zastupujeme státy také ve výboru, který se velmi blíží správní radě. Je to výbor FEMIPu, který se schází třikrát a čtyřikrát ročně a potom združujeme také eh, ministry financí jako kvazi akcionáře této banky. Ti se setkávají jedenkrát ročně, to je v podstatě ekvivalent valného schromáždění. Příště se sejdeme tady v Bruselu 18.5. a všichni ministři financí jsou na tuto schůzi přizváni. Toto partnerství probíhá ve spolupráci se středomorskými zeměmi, ale také s jinými finančními institucemi, které pracují v tomto regionu. Nejnovější příklad je z 9.10., kdy se v Marseji zahájila nová spolupráce, kde pracuje Světová banka, eh, Evropská investiční banka, šest zemí, z toho tedy pět eh, středomořských a Francie a cílem je modernizovat veřejné politiky, aby přestala konkurence mezi těmito politikami a abychom společně pracovali na městském rozvoji, rozvoji dopravy a na dalších důležitých eh, otázkách a prioritách. Předpokládáme, že až vám předložíme zmíněnou zprávu, požádáte nás, abychom šli ještě dále a ještě více tuto zprávu propracovali, abychom lépe reagovali na potřebu koordinace. Myslím, že Richard Weber se k tomu ještě vyjádří. Je důležité, aby evropská přítomnost byla co eh, nejviditelnější, aby se co nejméně ztrácel čas, aby ty postupy byly co nejjednodušší a my doufáme, že v roce 2010 eh, z těch debat eh, vzejdou další návrhy a výsledkem bude pro nás rozšířený mandát. Tuto institucionální část uzavřu tím, že vám řeknu, že na podnět Nikolase Sarkozyho byla vytvořena komise, jejíž, jejímž jsem členem. A cílem této komise je přemýšlet eh, nad vytvořením eventuální banky pro středozemí nebo jiných eh, mechanismů, které by umožnily koordinovat tuto spolupráci. První schůze se bude konat 8. března, zatím je příliš brzy říkat, jak to bude fungovat, ale pokud je o ten summit, o kterém jste se zmínil 7. června, tak eh, tam bychom měli mít alespoň eh, připraven eh, takový předběžný raport, předběžnou zprávu, takže to bylo velmi stručně, pane předsedo, a jsem vám k dispozici. Děkuji a slovo má pan Weber. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo, pane zpravodaji, dámy a pánové poslanci. Dovolte, abych vám poděkoval za to, že jste mě dnes pozvali na tuto velmi zajímavou a velmi strategickou debatu. Doufáme, že velmi brzy vznikne sekretariát Unie pro středozemí. A abych navázal na to, co říkala eh, Fontaine Vive, tak navážu na institucionální aspekty a pak se vrátím k financování. Pokud je o instituci, já se na to podívám samozřejmě z hlediska financování. Často se říká, a myslím si, že je to věc, kterou bychom rozhodně měli zavrhnout jako myšlenky, že eh, Unie pro středozemí je samozřejmě velmi složité a celá ta jižní větev eh, partnerství a tak dále. Je jasné, že toto všechno se navzájem doplňuje. Je to postup, který má eh, logický základ. Eh, základem je právě barcelonský proces a z toho jsme vycházeli než jsme tedy dospěli k tomu evropsko-středomořskému protokolu, ale začali jsme v roce 95 s těmi třemi částmi partnerství v Barceloně. Postupně jsme rozvíjeli tuto myšlenku, především v roce 2005, když jsme měli ten pětiletý plán v rámci barcelonského procesu. Potom eh, jsme se ubírali cestou politiky sousedství, která byla samozřejmě úsilím o prohloubení toho, co bylo uděláno v rámci barcelonského procesu. Ale šli jsme ještě dále s tím, že kromě toho, kromě toho regionálního přístupu, zde byl i přístup země od země, že si každý mohl vybrat eh, v podstatě z nabídky. A potom přišla Unie pro středozemí. A co to je? Je to jako taková velká matrioška, která obsahuje různé prvky uvnitř a obsahuje to také ten základ. A usiluje rozšířit a rozvinout vztahy mezi těmito zeměmi a zeměmi Evropské unie. První věc, kterou musíme říci, o Unii pro středozemí je, že je zde širší geografická oblast. Je to 44 zemí, zatímco pro u politiky sousedství to bylo 37. Proč o tom hovoříme? Protože se zaměříme na evropské finanční prostředky, které mohou být využity pro eh, fungování Unie pro středozemí samozřejmě využijeme eh, nejenom nástroje politiky sousedství, ale také předstupní nástroje, protože některé země, které jsou součástí Unie pro středozemí, už spadají do kapitoly předvstupních zemí nebo kandidátských zemí, například země bývalé Jugoslávie a Turecko. Můžeme jít ještě dále. Máme některé země, kde v podstatě se hovoří i o Mauretanii v rámci tedy Unie pro středozemí. Finanční okruh a financování projektu i z evropského úhlu Unie pro středozemí je tedy mnohem širší než to, co se obyčejně lidé domnívají. Je to tedy něco víc než pouhé nástroje politiky sousedství. Pokud jde o politický, právní a institucionální rámec, ale pořád tedy z finančního hlediska můžeme říci, že tyto postupy se navzájem doplňují, protože projekty, které byly vybrány jako priority Unie pro středozemí, jsou také v tomto partnerství Evropy a Středomoří nebo v politice sousedství. Takže podstatě se nejedná o žádný kontrast, o žádný rozpor, je to spolupráce a sladění všech těchto postupů. Je jasné, že na finanční úrovni Základ prostředků, které máme, je nástroj pro sousedství. Pan Fontan Vief hovořil o velkých prostředcích, které Evropská investiční banka poskytuje tomuto regionu. Pokud je o evropský rozpočet, jak víte, tak máme nástroj pro sousedství který počítá asi s 12 miliardami euro a dvě třetiny, to znamená 8 miliard, eh, jsou určeny pro středomorské země. A připomínám na základě toho, co jsem řekl před chvílí, že je vhodné k tomu přidat, vzhledem k tomu, jaké země se podílejí těchto, na těchto projektech, eh, i finance, které mohou pocházet z předstupních nástrojů, protože jsou zde i některé země, které jsou v Unii pro středozemí a kterých se týkají i předstupní nástroje. A ta předstupní obálka obsahuje v podstatě stejnou částku nebo srovnatelnou částku jako ta, kterou jsem před chvíli uvedl v rámci politiky sousedství. Na rozdíl od toho, co často můžeme slyšet, tak finanční prostředky evropského rozpočtu, které mohou být použity v rámci priorit Unie pro středozemí, které jsou v podstatě stejné jako priority politiky sousedství, i když eh, ten postup, který Unie pro středozemí přijímá, je otázka eh, budování na základě projektů. To je přístup eh, který byl zahájen v rámci vytváření společného trhu a Evropské unie. Tak na rozdíl od toho, co se lidé domnívají, musíme říci, že finanční prostředky existují. Jsou dostatečné, to určitě ne. Výzvy, které máme před sebou, jsou opravdu četné a obrovské. Absorpční kapacita těchto zemí jihu a východu středozemí je často označována za nedostatečnou. Myslím si, že nemusíme být příliš dobří pozorovatelé, abychom mohli říci, že potřeby investic do infrastruktury jsou opravdu obrovské. Jsou opravdu krutě obrovské. A je tedy jasné, že tyto potřeby existují. A to jak v oblasti životního prostředí, odstraňování znečištění, energetiky a tak dále. Takže potřeby existují. Teď ale potřebujeme najít prostředky, abychom eh, disponibilní evropské prostředky mohli zaměřit na priority Unie pro středozemí a mohli přičíst k těmto prostředkům ještě další finanční zdroje. Musíme tedy zjistit, jak to finančně postavit a to samozřejmě je podmíněno vytvořením sekretariátu Unie pro středozemí. Doufáme, že za několik eh, týdnů vznikne tento sekretariát v Barceloně. A tento sekretariát bude fungovat jako taková kontrolní věž toho, co se bude skutečně konkrétně dělat v rámci Unie pro středozemí. Institucionální oblast je důležitá, ale pokud jde o konkrétní záležitosti, tak ty jsou ještě důležitější. Takže my teď potřebujeme konkrétní projekty, které se rozvíjejí pod značkou Unie pro středozemí a na základě dalších finančních prostředků, které musí pocházet z evropského rozpočtu, ale i z bilaterálních eh, rozpočtů a členských států. Mluvím teď o eh, také soukromé, soukromé části kapitálu, kterou můžeme zmobilizovat prostřednictvím projektu PPP, jak říkal kolega, samozřejmě proto, abychom získali potřebné investice do infrastruktury nebo prostředky na tyto potřebné investice, tak musíme zaangažovat soukromý sektor, proto potřebujeme jasnou politickou vůli, jasný politický závazek a musíme také eh, vytvořit eh, podmínky, aby vznikaly životaschopné prostřed, projekty, které je možno i těmto soukromým aktérům prodat. Ať už se jedná o Evropskou investiční banku nebo o jiné banky, bilaterální banky, například KLV v, v Německu, francouzská banka nebo španělská agentura pro spolupráci, všechny prostředky na rozvoj musí být připraveny, abychom byli schopni čelit těm velkým výzvám, které existují, těm velkým potřebám, které existují v těchto zemích. Jak si můžeme představit, že řešení všech těchto finančních otázek bude úspěšná? První stadium jak už jsem říkal, je vytvoření sekretariátu a to co nejrychleji, který bude dostatečně dotovaný a potom musíme poskytnout politický impuls k tomu, aby tento sekretariát začal skutečně fungovat a aby ta identifikace, která už byla zahájena, mohla pokračovat a aby se začalo i na papír konkrétně plánovat, jakým způsobem se bude financovat a potom je také třeba mobilizovat různé aktéry, ať už se jedná o banky, o evropské prostředky, o prostředky členských států a nebo o soukromé aktéry. V tomto rámci si dokážeme představit, že velmi brzy Unie pro středozemí dosáhne výsledku. Není důvod, proč bychom měli pokračovat v tomto spoždění. Samozřejmě je možno brzdit eh, její rozvoj, rozvoj tedy Unie pro středozemí ale já bych řekl jednu věc. Protože se staráme o politiku sousedství, tak východní partnerství bylo spuštěno. Východní partnerství funguje, východní partnerství už bylo zahájeno a začalo se na něm pracovat eh, později než na Unii pro středozemí. Takže si myslím, že je čas, aby všichni, kdo se podílejí na Unii pro středozemí, se podívali, co se děje na východě. My jsme pro vyváženou politiku sousedství a samozřejmě pro nás eh, je jich stejně důležitý jako východ, nicméně musíme zatím konstatovat, že postup na východě je rychlejší než na jihu. Ale musím říci, že problémy na východě jsou, nejsou menší než na jihu. Známe problémy na Kavkaze, v Gruzii a tak dále. Nejsou tyto problémy stejně kritické, možná jsou ještě obtížněji řešitelné než problémy, které existují ve středozemí. Takže to je otázka, kterou bych nanesl na závěr a velmi vám děkuji za pozornost. Děkuji panu Vébrovi. Jako první dostane slovo pan Pion, zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. A děkuji panu Fontenu Vývovi a panu Vébrovi eh, za to, že přijali naše pozvání. A děkuji také za váš závazek, za vaše angažma, ale také za vaše slova, která jste zde přednesli. Postoj Evropského parlamentu, a zde navazuji na váš závěr, pane Webre, je samozřejmě ten, že budeme i nadále trvat eh, na potřebě globalizace, která vzniká v rámci jednotlivých eh, oblastí, že je třeba rozvíjet Evropu jako mírový a prosperující prostor pro naši budoucnost. Dnes zde nejsou hosté, kterých se týkaly přímo ty institucionální otázky. Doufám, že příště se nám to podaří napravit. Ale jejich nepřítomnost svědčí o tom, že vznik této unie pro středozemí nebyl snadný, ale alespoň v březnu bychom už měli mít eh, konkrétní a pevné základy. Při přípravě červnového samitu chce parlament eh, říci, jakým směrem by se vše mělo ubírat a měl by také říci, že podporuje institucionální politický přístup a také vzhledem k tomu, že je to jedna z velkých otázek, eh, o které budeme debatovat, eh, potřebujeme také financování a konkrétní projekty. Mám čtyři otázky, pokud dovolíte. Říkal jste, pane Fontenvive, že jste byli nebo že jste prvním investorem v oblasti středozemí. Můžete nám říci takové stručné shrnutí, můžete nám říci, jaký jsou další investoři v této oblasti? Dnes eh, možná pozorujeme relativní pokles eh, evropských investic. Tak jaká je přítomnost eh, investorů třeba z USA nebo ze zemí zálivu v porovnání s Evropskou unii? Za druhé, říkal jste také, že koordinujete tři z šesti prioritních projektů. A nechal jste to otevřeno ve vašem vystoupení. Mohl byste nám říci trochu více o pokroku těchto konkrétních projektů, o jejich harmonogramu, o financování a prostě zda byste mohl shrnout tuto koordinaci. Za třetí, na konci téměř ze zdvořilosti jste říkal, nebo jste se zmínil o jednom projektu, který už je velmi starý. Je to projekt Euro-středomořské banky. Vy jste o tom hovořil jako o osobní záležitosti. Mohl byste nám o tom říci něco víci? Jaká by byla přidaná hodnota této Eurostředomorské banky? A zajímalo by nás také, jaké důvody vedou i některé evropské partnery k tomu, aby nebyli nakloněni této instituci. A má čtvrtá otázka. Můžete nám říci k investicím, jaké faktory blokují investice, na jaké překážky narážíte a jaké možnosti by zde byly, jak tyto uh, tyto překážky odstranit. Hovořili jsme o takových věcech, jako je zabezpečení investic a tak dále, ale mě by zajímal váš pohled bankéře na tuto záležitost. Pane Webre, vy jste říkal celou řadu věcí, ale pokud čteme mezi řádky toho, co jste říkala, tak se dělám určité starosti, protože máme pocit, celý parlament má v podstatě pocit, že finančních prostředků v této chvíli není dost a že se ani neřeší. Víte, že stanovisko Evropského parlamentu, které už bylo prezentováno, je to, že finanční příspěvky Evropské unie musí být poskytovány tak, aniž by narušovaly regionální evropsko-středomořské programy, které probíhají. Jak to uděláme v rámci nových finančních výhledů? když máme dnes nedostatečné rozpočty, jak jste připomněl, a jak se díváte na finanční výhledy 2014 až 2020? Za druhé, je zde jedna věc, která se přímo týká generálního sekretariátu. Mohu vám říci, že podle mě je špatným znamením, že teď se diskutuje o rozdělení těchto postů generálního tajemníka, zástupce generálního tajemníka, diskutuje se o odměňování těchto funkcionářů. Myslíte si, že těch 10 milionů euro, což je ta část, nebo tedy ta částka, která by měla být využita pro fungování generálního sekretariátu, je dostačující a co chce komise udělat? pokud jde o další možné financování. A na závěr, protože v té historii, kterou jste tady uvedl, a my souhlasíme s tím, že proces a vytvoření Unie pro středozemí navazuje na to, co se udělalo v minulosti. Takže jaká bude organizace práce mezi generálním sekretariátem a komisí, jakým způsobem se na to díváte, jak to plánujete do budoucna. Děkuji oběma za to, že odpovíte na mé otázky. Děkuji. Pánové, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Čtyři otázky, které jsou velmi široké, takže já odpovím eh, pouze stručně. Omlouvám se. Jaké, jaký jsou další investoři ve středozemí, kromě Evropské unie? To znamená Evropská komise, Evropská investiční banka, Národní banky a tak dále. Musíme připomenout, že první zdroj financování jsou peníze, kteří, které posílají imigranti, emigranti. To je tedy první zdroj financování. To jsou lidé, kteří opustili tyto země, kteří přišli za prací do Evropy, především do Evropy, a kteří posílají tyto peníze domů. A to je problém, protože tyto peníze nejsou transformovány v investice. E, druhý zdroj financování, který velmi trpí v roce 2009 a v roce 2010, jsou přímé zahraniční investice. Když trpí přímé zahraniční investice, tak hrozí, že v této oblasti bude trpět i růst. V jiných oblastech než v Evropské unii. To znamená, jaká je důležitost eh, peněz, které pocházejí ze zemí zálivu nebo z USA. O zálivu se neustále diskutuje, ale v podstatě se všechny tyto peníze zaměřují pouze na nemovitosti, Jedná se o méně produktivní, méně inovativní investice, málo malých a středních podniků. A my se snažíme část tohoto financování usměrňovat eh, prostřednictvím spolupráce Islámské rozvojové banky. A je to těžké, protože je spíše zajímají velké projekty. Američané mají také přímé zahraniční investice ale reagují na poněkud jinou potřebu, než je podpora malých a středních podniků v, této, v tomto regionu. Další otázka se týkala těch tří priorit, které nám byly svěřeny. Odstranění znečištění středomoří. Já myslím, že bilanci už máme. Vydali jsme studii o centrech znečištění ve Středomoří a teď je čas investovat eh, především do průmyslových oblastí, do přístavů, kde je třeba uplatňovat environmentální normy srovnatelné s těmi, které máme v současné době v Evropské unii, to znamená na severu středozemí. Je to tedy velká práce, pokud jde o investice s výhledem na rok 2020, proto my tedy máme takovýto plán a zemi od země investujeme do eh, odstranění znečištění pobřeží a do čistší dopravy. Pokud jde o námořní dopravu a pozemní dopravu, tak eh, máme seznam eh, investičních priorit. Je to v podstatě ekvivalent evropské sítě. A teď se musíme postupně zaměřit na realizaci těchto os. Pokud jde o pozemní dopravu, tak uvidíme 7.3. na samitu s Marokem. Máme projekt eh, TŽV Tanger Tinitra a pokud jde o přístavy, tak tam je otázka financování těchto přístavů, investic do těchto přístavů. A musíme zabránit tomu, aby zde nebylo nadměrné financování. V současné době provádíme studii efektivních logistických platform, jak by se tyto přístavy navázaly na eh, vnitrozemí jakým způsobem eh, zavést intermodální dopravu, která by respektovala životní prostředí a byla velmi efektivní. Banka pro středozemí, proč ještě neexistuje? Vy jste se na to ptal, jaká by byla přidaná hodnota a jaké jsou nevýhody, které vedly k tomu, že zatím ještě tato banka nevznikla. Přidaná hodnota by byla v tom, že by to umožnilo středomořským zemím, aby měli stejná práva a stejné povinnosti ve srovnání s evropskými zeměmi. A umožnilo by to věci, jako například vydávání obligací v lokální měně, pracovat v těchto zemích pod společnou kontrolou evropských a středozemních zemí. Je to tedy otázka správného a rovného zastoupení středomořských zemí. Proč dosud tato banka nevznikla? Ze dvou různých důvodů, které jsou stejně důležité. Jeden důvod spočívá v tom, že se říká, je třeba dokázat, eh, že to nebude nadměrný náklad pro instituce, který nebude možno ospravedlnit potřebami trhu, takže problematika nákladů. A potom je zde druhá problematika, zase jiného charakteru, a sice, že si musíme být jisti, že takovýto, takováto instituce by eh, získala jiné peníze. Pokud by se jednalo o peníze, které by šly nad rámec rozpočtu, které existují, o který hovořil pan Weber, tak by to nebyla žádná přidaná hodnota. Pokud by to ale mělo přitáhnout nové veřejné nebo soukromé prostředky, tak eh, to stojí za úvahu. Potom ta ekonomická analýza eh, věcí, které blokují investování. První věc, která mě napadne je, že každá z těchto zemí je příliš malá na to, aby přitáhla větší investice. Takže Evropská unie jasně vidí, že je zde potřeba regionalizace. Je to velmi jasné. Samozřejmě je to méně jasné pro Egypt než u jiných zemí, protože Egypt je přece jenom největší domácí trh, ale jinak regionalizace jižní části středozemí, to je první překážka zahraničních investic. A druhá překážka je ta mezinárodní krize, kterou jsme prožili a ještě pořád prožíváme. Je to otázka eh, kurzového rizika. Když jdete fungo- investovat do zemí, kde nevíte, zda směny kurz mezi eurem a referenční měnou těchto zemí, jak se bude vyvíjet, nebudete vědět, jak bude vypadat rentabilita vašich investic, takže to je sama o sobě překážka. Třetí důvod. Žádná z těchto zemí v současné době neprovedla modernizaci finančního systému, která by byla srovnatelná s tou, která proběhla v Evropě. To znamená, že úspory, které existují ve středozemních zemích, ty likvidní úspory, které existují, nejsou z dlouhodobého hlediska přeměňovány v investice, protože zde nejsou takoví aktéři jako Evropská investiční banka, které by mohly zajistit tuto transformaci je zde pár příkladů, například eh, jedna banka v Maroku, která se o něco podobného stará, ale jinak zde neexistují žádné instituce, které by zaručovaly transformaci těchto úspor z dlouhodobého hlediska v investici. Takže to jsou podle mě ty tři hlavní překážky. Děkuji. Pane zpravodaji, co se týče vaší první otázky, a totiž, jestli se bude mluvit o finančních zdrojích, Samozřejmě bude se o tom muset jednat v kontextu těch finančních obálek, které máme. A jak víte, nejde o to, jestli bychom měli nějak porušovat příslušná pravidla. Ta pravidla platí a jsou stejná pro předvstupní fondy, pro politiku sousedství i pro ostatní finanční činnost. Ale myslím si, že bychom se měli zaměřit i na bilaterální otázky a na úvěry pro oblast Středomoří. Ale tam je v podstatě situace úplně stejná. Máme tam stejnou otázku, protože finanční krize postihla všechny naše země. Víme, že máme problémy s rozpočtovým deficitem a víme, že situace skutečně není příznivá, takže nemůžeme hledat nějaké dodatečné finanční zdroje. A myslím, že to tež bude platit i v nadcházejících letech. Pokud je o samotné banky, jako je například Evropská investiční banka, Chystá se transformace a já doufám, že ta transformace dopadne příznivě a doufám, že k tomu přispějí i členské státy. Ale samozřejmě je to otázka, která je velmi důležitá. Pochopitelně je nevyhnutelné, použít i finanční prostředky od ostatních multilaterálních aktérů, jako je například Africká rozvojová banka nebo další bilaterální instituce. KFB, španělská agentura a tak dále. Je potřeba, aby se všichni snažili postupovat společně. Jen tak můžeme být úspěšní. A samozřejmě musí do toho vstoupit i všechny ostatní banky národní i nadnárodní instituce. Stejně jako je tomu v případě politiky sousedství. Tam se nám pomoci KFP a AFD podařilo zmobilizovat kolem 5 miliard v podobě investic. A to tež platí i pro ten rozvoj, o který bychom měli usilovat ve vztahu ke Středomoří. Máme tady omezené prostředky, potřeby jsou obrovské a z toho vyplývá nutnost co nejdříve zmobilizovat dostatečné zdroje, a to i ze soukromé oblasti. Pan Fontén už říkal, že ta filozofie není taková, že by šlo o nějaké dobrodince. Jsou to investoři a proto potřebujeme finanční nástroje, které budou dostatečně zabezpečené. Ten trh je obrovský a desetimilionový trh nedokáže zaručit dostatečně velké investice. Ale v tomto případě na základě přiměřených nástrojů finančního řízení a právní ochrany bude možné takovéto zdroje zmobilizovat. Jsou to tedy všechno kroky, které bude potřeba postupně provést. A pokud je o financování ze strany Evropské unie, co budeme dělat my? Samozřejmě máme finanční výhledy 2014 až 2020, o tom budete debatovat i vy. A tyto věci budou stále naléhavější v nadcházejících měsících a letech. Není na to úplně ideální doba, ale musíme se na to dívat i z hlediska politické vůle, protože pokud komise, Rada a Evropský parlament budou mít pocit, že politika sousedství i politika pro Středomoří má být konkrétní prioritou, pak je na institucích, jako na rozpočtových orgánech, samozřejmě parlament tady hraje také svou úlohu, je tady na institucích, aby to všechno uvedli do praxe. A přiřadili k tomu nějaká čísla, zvlášť v kontextu budoucích výhledů. A pak jste chtěli vědět, jestli stačí 10 milionů na ten generální sekretariát. Ano, záleží na tom, nakolik jste ambiciozní. Co všechno tím chcete pokrýt. Já osobně se domnívám, že pokud chcete vytvořit novou instituci, je třeba řešit celou řadu problémů. Otázky pracovníků, sídla institucí, A já osobně si myslím, že když nevíte, jak problém řešit, tak prostě vytvoříte novou strukturu. Zaplníte tím čas. Já neříkám, že eh, ten sekretariát je úplně zbytečný. Jistě, může být i užitečný, ale musí být plně v provozu. A to znamená potom provozní rozpočet. Určitý minimální provozní rozpočet. Protože pokud chcete provádět nějaké finanční inženýrství a financovat určité projekty a priority, Dá se to dělat jenom na základě určité expertízy. To si žádá studie, ty jsou celkem drahé, potřebujete minimální roční rozpočet. Protože jinak budete mít prázdnou skořápku, která se bude scházet a nic jiného dělat nebude. Takže kdybych já byl manažerem a měl nějakou takovou strukturu, tak bych určitě chtěl zajistit, že budu mít dostatečné finanční zdroje, aby to vůbec fungovalo. Jak k tomu přispěje komise? Samozřejmě, že přispěje, protože už teď jsme rozhodli, že i my se budeme nějakým způsobem na této činnosti podílet. Ale než se rozhodne, kolik dáme, na kolik přispějeme, musíme mít představu o té celkové finanční částce. A já jsem si celkem jistý, že by to mělo být tak, že všichni zúčastnění budou přispívat. A pokud chceme zdůraznit politický význam sekretariátu, pak každý musí nějakým minimem přispět. Nebudeme chtít stejný příspěvek po každém, protože víme, že středomorské země na tom nejsou moc dobře a některé státy členské unie také ne. To je zjevné a musíme to zohlednit. Ale já myslím, že každý bude muset, abych tak řekla, vytáhnout peněženku a nějak přispět aby se zajistilo, že ta Unie pro středozemí bude fungovat. A pokud jde třeba o stážisty, vyslané pracovníky, členy sekretariátu, opět jako manažer bych řekl, že čím složitější to bude, tím méně účinné to bude. A kdybych já měl nějakou takovou strukturu, raději bych zaplatil lidem stejný plat za stejnou práci, aby vznikla dobrá atmosféra, a byl bych raději, kdybych měl všechny finanční prostředky pod svou kontrolou. Místo toho, aby někteří z mých pracovníků museli nějakou dobu čekat, než dostanou zaplaceno, než jim země, ze které pocházejí, zaplatí. Zatímco někteří ostatní budou dostávat plat každý měsíc, protože samozřejmě pokud chcete, aby lidé pracovali, potřebují také nějakou právní jistotu, zvlášť pro každodenní život. Takže sekretariát ano, jistě, plně provozu schopný sekretariát, pokud možno, a pokud má být provozuschopný, potřebuje odpovídající rozpočet a finanční zdroje, které mu umožní pracovat a zaplatit pracovníkům. Děkuji. Děkuji, pane Webre. Omlouvám se, zapomněl jsem ještě odpovědět na poslední otázku, a sice Omlouvám se, pane předsedo. Velmi stručně. Organizace práce mezi sekretariátem a komisí, podle mě je to jasné. Pokud chceme pracovat v souladu, tak eh, barcelonský sekretariát eh, a bruselská komise budou muset eh, někoho vyslat, někoho z komise do Barcelony, alespoň tedy toto. A já bych řekl, že pokud sekretariát eh, má fungovat a má mít politickou roli, tak bychom potřebovali odborníky jak na fungování, tak na politiku, protože aby bylo možno spolupracovat eh, s evropskými představiteli, tak eh, můj osobní názor je, a je to samozřejmě můj osobní názor, protože pokud se zeptáte mé instituce, tak eh, instituce řekne samozřejmě ne, ale já si myslím, že to bude spíše více než jedna osoba. Předseda, děkuji a teď dám prostor pro dotazy. Jako první začnu sám drobnou otázkou o klimatické změně jaké by mohly být dopady na středozemí. To je tedy první otázka, se sbíráme několik otázek. Pan Pier Antonio Panceri, prosím. Kolik času mám? 45 minut. Dobře, takže mohu přednést celou zprávu. Ne, já jsem chtěl uvést několik velmi stručných poznámek. A vyzvat eh, naše hosty, aby uvážili, zda odpovědět nebo ne. Řekli jste, jaké cesty se sledují, nicméně já si myslím, že v rámci toho úsilí, které se vynakládá, ty úspěchy nejsou dostatečné. Samozřejmě bylo dosaženo pokroku, pokud jde o bilaterální ekonomické vztahy, Mnoho zemí v tomto regionu zaznamenalo lepší hospodářský růst, než se očekávalo, ale ten referenční rámec je málo pozbudivý. Výsledky jsou často zklamáním. A mám pocit, že mnoho zemí oblasti Euromed eh, má problémy, prostě ujeli vlak a mají problém naskočit do jiného. Byly předjety, překonány jinými zeměmi. Já si myslím, že by bylo velmi užitečné vzít na vědomí tyto problémy. Stačí odkázat na barcelonský proces. Už v podstatě trvá 15 let, ale cíle, které byly v tomto procesu identifikovány, v podstatě většinou splněny nebyly. A dnes v podstatě nemáme minimální podmínky k tomu, abychom mohli tento proces oživit. Musíme si uvědomit, co to znamená v tomto procesu. Je zde především otázka, která se týká takových věcí, jako je Libanon, studená válka mezi Alžírskem a Marokem. To všechno vlastně ten proces brzdí. Země jsou rozděleny. Vy jste hovořil o potřebě regionalizace, ale zatímco jsme zaznamenali pokrok například v Mercosuru a v Ázii, v jiných oblastech, tak tady jsme absolutně nebyli schopni zajistit plán regionalizované spolupráce. Je to problém těchto zemí, ale týká se také Evropy pokud chcete poskytnout eh, minimální stabilitu a minimální ekonomický rozvoj. Další věc, na kterou bychom se měli zamyslet, my jednáme odděleně s těmito zeměmi. A to staví Evropskou unii do výhodné pozice. Jsou zde nevyvážené dohody a často tyto země právem obvinují Evropu z toho, že z bilaterálních eh, dohod eh, čerpá výhodu. A to si musíme uvědomit když se uvědomíme také, že zde nebyl dokončen proces ekonomické integrace s těmito zeměmi a další věci, které bychom měli zhodnotit. Pane Webre, vy jste říkal, že problémy východu Evropy jsou důležité. Ano, to bez pochyby jsou, ale já mám pocit, že v těchto posledních letech Evropa přesunula svůj zájem ze středozemí právě na Balkán a na východní oblast Evropy. Nedá, nejedná se pouze o finanční zdroje, ale také o schopnost sledovat, co se tam vlastně děje. A to mě vede už k poslednímu tématu. Evropa se zaměřila na tyto země především ve dvou oblastech. To je na jedné straně imigrace, na druhé straně islánský terorismus. A právě na tom jsme založili technickou spolupráci, financování, umírněný politický tlak na tyto země. Všechny tyto věci se dobře osvědčily na východě Evropy a na Balkáně, ale zde se zdá, že to nefunguje, protože zde chybí vize. Chybí zde zájem členských států Evropské unie. A je zde nedostatek, jak bylo řečeno, zdrojů, které jsou určeny pro rozvojovou spolupráci. A toto všechno negativně ovlivnilo celou záležitost. A já bych to chtěl zdůraznit, protože všechny tyto situace v těchto zemích eh, hrozí k tomu, že budou mít, eh, nebo hrozí tím, že budou mít eh, velký negativní dopad. Já jsem byl minulý týden v Mauretánii a z toho vyplývá jedna jasná otázka. Možná by bylo lepší, spíše než segmentované intervence, mít eh, skutečně velmi širokou vizi. Vy, kteří se zabýváte finančními a ekonomickými záležitostmi, ale také politickými záležitostmi, byste se měli zaměřovat spíše tímto způsobem. A kolom slovo má Francesc Milan Mon. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rád, eh, že jste mezi námi a hovoříte o tak důležité oblasti pro Evropskou unii a samozřejmě i pro země severního pobřeží Středomoří. Já jsem Španěl, takže samozřejmě nemusím zdůrazňovat důležitost tohoto regionu pro nás, pro všechny. Kolega Panceri řekl celou řadu věcí, s nimiž souhlasím. Já mám v podstatě jen dvě otázky. Otázka sekretariátu, o tom jste se zmínili už oba. Já mám otázku, jaké problémy očekáváte, že se vyřeší, nebo lépe řečeno, jaké budou přínosy tohoto sekretariátu, který bohužel zatím eh, je určitým způsobem zablokován. Trochu se to odblokovalo, když byl jmenován generální tajemník, ale co vlastně očekáváte? Pan Weber v určité chvíli řekl, že tento sekretariát je důležitý, je nezbytný, ale zaznamenala jsem také určitý skepticismus k tomu, zda to bude skutečně efektivně fungovat. Ale zaznamenala jsem, že je to podle vašeho názoru nezbytné. Nicméně zajímalo by mě, proč je to nezbytné, abyste to trochu rozvedl. Za druhé, pan Fonten se zmínil také o potřebě podpořit regionalizaci, spolupráci jejich, jich, aby se mohly přitáhnout více, větší investice a tak dále. Já si myslím, že je to skutečně důležité. Ale občas je zde skepticismus, když se hovoří o velkých projektech pro Unii, pro středozemí. Například, když se hovoří o velké uh, dálnici jich-jich, eh, tam je vlastně zablokování hranic mezi Marokem a Alžírskem. Jakým způsobem můžeme my ze severního pobřeží ovlivnit, aby tento projekt se stal realitou a ne jen nějakou chimérou? Děkuji, kolegyně Benara. Eh, eh, merci. Alors, euh, alors que nous sommes dans une crise... Děkuji. Máme ekologickou a energetickou krizi a já jsem chtěla říci, že oblast Euromed eh, musí přestat používat fosilní energie a začít využívat eh, nové zdroje. Černobylská tragédie a Studie o dopadu na zdraví lidí v okolí jaderných elektráren dokazují, že jaderná energie není čistá, nemůže být považována za obnovitelnou. Vzhledem k tomu, že rozvoj jaderné energie může být zneužit a můžou se začít rozvíjet jaderné zbraně. Irán eh, se snaží rozvíjet tyto technologie za podpory také Izraele. Izrael sám eh, má eh, jadernou zbraň a nepodepsal smlouvu o nešíření jaderných zbraní. Ve světle toho všeho říkáme, že jediná možnost, jak zabránit eskalaci této věci, je že všechny ostatní země by chtěly také mít jadernou eh, zbraň, když vědí, že ji má jejich soused. Jediné řešení tedy je jednat tak, aby oblast Euromedu byla zcela zbavena veškerých eh, jaderných zbraní a jaderných eh, energií. Když budeme nadále pokračovat v prodeji a podpoře těchto technologií, tak se ubíráme směrem ke katastrofě a budoucím generacím odkazujeme spoustu karcinogenních látek a naše děti nám to budou vyčítat, budou mít pravdu, ale už bude příliš pozdě musíme přestat okamžitě využívat všechny jaderné zdroje. Jaké financování je naplánováno pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie v rámci těchto projektů pro Unii pro Středomoří a jaké projekty už v současné době jsou naplánovány? Děkuji. Euh, Děkuji, Mariel de Sarnes. Děkuji. Ráda bych se vrátila k otázce energetiky. Je crois que la gestion... Domnívám se, že společná zpráva vodních strojů v jižních zemích je nesmírně důležitá. Z politického hlediska se domnívám, že by to mohlo vést k jednotné politice. Otázka energetiky je rovněž celá zásadní věcí. Já bych se chtěla zeptat na váš názor, a pokud jde o projekt Desertek. Několik stovek miliard eur, myslím, že 400 miliard eur eh, se investuje do tohoto projektu. Eh, má zde být eh, desítky kilometrů solárních panelů v saharské poušti. Já si myslím, že to je velice důležitá otázka. Je zde důležitá otázka financování, ale jaká je zatím filozofie? Budeme být budeme schopni nalézt investory, investory z Evropy, kteří budou financovat tento projekt, abychom produkovali energii na Sahaře a poté ji transportovali do Evropy. Budeme eh, schopni najít investice jich jich, nebo možná investice, eh, které budou z dalších zdrojů, nebudou tak egocentrické. Tento projekt má přispět rozvoji zemím právě na jihu, aby se tento region roz, rozvíjel předtím, než budou dodávat energii do Evropské unie. Mnohokrát děkuji. Kolega Janako a poté bude mít slovo pan a, pajo, kolegyně Janako. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice pozorně poslouchala vaše názory během tohoto slyšení. Poslouchala jsem také připomínky, které se týkaly pravděpodobných úspěchů nebo neúspěchů. Mám pocit, že je důležité především hodnocení. Doposud jsme neměli hodnocení postupu. Potřebujeme mít takovéto hodnocení úspěchu a neúspěchu. Potřebujeme se na tyto úspěchy a neúspěchy podívat a zjistit, z čeho vychází. Dosáhli jsme postup, pokroku. Mnoho investicí jede do podniků, které investují v těchto zemích. Jde nám o to pomoci takovýmto evropským podnikům nebo jde nám o to pomoci zemím? na jihu Středomoří. Jede nám o lepší zprávu a řízení, jde nám o lepší práva žena, které jsou stále na okraji společnosti v těchto zemích. O co nám jde? Pane předsedo, já bych se chtěla zeptat těch, kteří se účastní dnešní diskuze, zda se domnívají, že pomoc Evropské unie všem zemím ve světě musí vycházet z určitých klauzulí a podmínek. Předpokladem je, že vlády, které dostávají pomoc, by se neměly účastnit organizovaného zločinu či obchodu s drogami a měly by splňovat požadavky na demokracii. Demokracie v islámském světě a v této oblasti není taková, jaká by měla být podle našich představ. Situace v těchto zemích, například v Egyptě, je komplikovaná. 436 nebo ze 436 vzdělávacích institucí, vyšších vzdělávacích institucí, jenom 30 z nich a financují islámské instituce. Chceme tlačit na tyto země, aby postupovali v demokracii, anebo eh, nás to nezajímá, jde nám jenom o obchod a ekonomické intervence. Chiedo al eh, relatore. Děkuji, slovo má zpravodaj. Zeptám se, zda si chce vzít slovo nyní, anebo zda vystoupí až poté, co si vezmou slovo naši experti. Potom. Dobře. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych začal tou poslední otázkou nebo poslední připomínkou. Právě bylo ukončeno 18-měsíční hodnotící období. Měli jste zprávu konzultantů, kteří prováděli hodnocení pod eh, dohledem Evropské komise. A byl zde také výbor moudrých, kterému předsedal Michel Konsu a na základě toho máte možnost přijmout veškerá rozhodnutí a doporučení pro nás. To znamená, máte tento korpus, který je vám k dispozici, veškerý tento materiál. Druhá poznámka o potřebě regionalizace, o níž jsem se zmínil před chvílí, a o spolupráci jich-jich. Myslím si, že toto je skutečně zásadní v našem projektu. Znamená to velmi konkrétní věci. Znamená to, že s egyptským aktérem jsme začali realizovat tento první projekt eh, s jednou cementárnou v Alžírsku. Máme zde také eh, tuniské eh, podniky, které chtějí vyvážet své finanční know-how do Alžírska, do Egypta a mezi Ramaláhem a Jeruzalémem probíhá, probíhá spolupráce v energetickém sektoru a my jsme podepsali tento projekt ve spolupráci s palestinským orgánem a o několik týdnů později s izraelským orgánem ekvivalentní hodnoty. Takže musíme se zaměřovat na tyto projekty, které v každodenní praxi přispívají k předávání znalostí až zkušeností. Vrátím se k obecnější otázce, která teď zazněla několikrát, energetika a klimatické změny. Aby naše intervence na jihu středozemí byla k něčemu, tak je to skutečně zásadní záležitost. Michel Konci navrhuje, aby ty dvě miliardy, které byly ve střednědobé revizi mandátu Evropské investiční banky dány do rezervy, tak Konci navrhuje, aby tyto dvě miliardy byly věnovány na tuto záležitost, to znamená boj proti klimatickým změnám a příslušné úpravy v energetické oblasti. Vy o tom rozhodnete. Co to znamená? To neznamená pouze technologická záležitost. Já se nebudu vyslovovat k bezpečnostním aspektům jaderného sektoru, protože to jde nad rámec kompetencí Evropské investiční banky, ale možná to znamená, že třeba zítra budeme financovat jadernou elektrárnu v Jordánsku. Proč když je to možné právně a politicky v rámci Evropské unie, protože vy jste přijali evropskou energetickou politiku, která ponechává členským státům zodpovědnost za energetický mix, tak proč byste zakazovali tuto věc eh, středozemním státům, když evropským státům to umožňujete? V EIB jsme přijali stejnou politiku na jihu, jako je v Evropské unii. To znamená, každý stát může rozhodovat o svém energetickém mixu a my samozřejmě v rámci toho velmi podporujeme rozvoj obnovitelných zdrojů a máme velmi ambiciozní plány. Pán Dezer, plán Desertek, o kterém se zmínila paní Desernes, to je velmi dlouhodobá vize. Je to solární plán pro Středomoří. Já jsem pozval do, Lucemburka, do Lucemburku všechny účastníky programu Desertek, abychom s nimi spolupracovali, abychom nestavili tyto různé technologie do konkurence. Vyplývají z toho další otázky. Zmínila jste se třeba o, o vodě. Kdybychom měli miliony metrů čtverečních solárních panelů budeme muset umývat. Potom se bude jednat také o dopravu z jihu středomoří na sever. Jde o to, aby zde byly životaschopné projekty na produkci elektrické energie ze slunce. Tyto projekty by nemusely být životaschopné na jihu, protože ceny za elektřinu, které jsou občané ochotni platit, jsou mnohem, mnohem nižší, než je práh rentability v současné době na rozvoj solární energie. To znamená, že toto vše musí být vzato v úvahu kompetentními orgány zemí na jihu středozemí. Předseda přerušuje. Prosím, kolegové, buďte trošku sticha. Z úcty k řečníkovi. Řečník pokračuje. V čele je Maroko, které vytvořilo novou agenturu, která se specificky věnuje rozvoji solární energie. My právě uzavíráme partnerství s touto novou agenturou na rozvoj solární energie v Maroku, aby tyto investice byly rentabilní a životaschopné. Děkuji. Pane předsedo, vzhledem k tomu, že čas běží, pokusím se být velmi stručný. Odpovím na otázku změny klimatu a také na otázku paní de Sarnes, paní Benary a jejich kolegů, pokud jde o obnovitelné zdroje energie, o životní prostředí a o klimatické změny, protože to vše v podstatě spolu souvisí. Řekl bych, že je jasné, že jednou z hlavních os rozvoje projektu Unie pro středozemí jsou právě otázky obnovitelných zdrojů energie, životního prostředí a tak dále. Jsou zde velké potřeby, ale i velký potenciál. Je dobře být dobrodincem, ale je také dobře pracovat na projektech, které přinášejí prospěch oběma stranám. My můžeme pracovat tak, aby to přinášelo výhodu evropským podnikům, všem členským státům, ale i našim partnerům na jihu středozemního moře. Je jasné, že jde také o budoucnost našich podniků a té nejmodernější části, které jsou technicky a technologicky nejpokročilejší, právě o to jde v rámci těchto projektů. A teď bych navázal na to, co říkal pan Panzery. Myslím si, že bychom se neměli bát, že zde bude nezájem některých členských států, pokud jde o jižní břeh Středozemního moře, že se členské státy zajímají pouze o východ. Já si myslím, že logika je jasná. My jako Evropané patříme všichni do Evropské unie a máme výzvy jak na východě, tak na jihu. A je spojeno imigrace, životní prostředí, energetika. To jsou problémy, které, jak vidíme každý den, neznají hranice. A vzhledem k tomu, že naše hospodářství jsou provázána tak, jak v současné době jsou, můžeme se podívat na to, jak to vypadá mezi Francií, Německem, Itálií, Spojeným královstvím a tak dále. Mohl bych citovat všechny členské státy. Máme zde takovou vzájemnou závislost eh, průmyslovou, eh, energetickou, strategickou, ekonomickou i hlediska životního prostředí. Museli bychom být opravdu velmi naivní, abychom se někde na severu nezajímali o to, co se děje na jihu, a abychom se, když jsme na jihu, nezajímali o to, co se děje na severu a na východě. Samozřejmě naše budoucnost eh, je ovlivněna tím, co se děje všude, jsme zájemně provázáni, takže jich je důležitý nejen pro středomořské země, které tradičně se dívají směrem k jihu, ale i pro Německo a severské země. A toto všechno je vlastně filozofie politiky sousedství. Máme strategické uh, zájmy, zájmy, které jsou založeny na stabilitě hospodářství, a to jak na jihu, tak na východě. Jak říkala paní Janaku, hodnocení současných programů. Ujišťuji vás, všechny projekty, všechny programy, EIB i jiných institucí jsou pravidelně hodnoceny, tato hodnocení jsou pravidelně zveřejňovány, dávány k dispozici parlamentu i veřejnosti na webových stránkách. Jsou to studie nezávislých eh, kabinetů, které rozhodně nejsou ovlivněny eh, lidmi, kteří jsou hodnoceni v těchto studiích. Takže zde máte všechny informace, které potřebujete. Co se udělalo ve středomorských zemích samozřejmě není dokonalé, stejně jako všude. Nicméně musím říci, že výsledky eurostředomořské politiky a barcelonského procesu a to musím říci jako praktik eh, spolupráce už od eh, roku 96, už od Barcelony se vždycky podivuji nad tím, do jaké míry se zanedbává to, co bylo uděláno. Je velmi snadné kritizovat to, co se udělalo. Ale podle mě je barcelonský proces opravdu úspěchem. Samozřejmě vše záleží na tom, jak se podíváme na to, co jsme chtěli udělat a čeho jsme ve srovnání s ním dosáhli. Pokud se někdo představuje, že, nebo představoval, že barcelonský proces eh, přinese mír na Blízkém východě, tak je to samozřejmě neúspěch, ale to by bylo opravdu velmi naivní se domnívat, eh, pokud eh, se na to podíváte z ekonomického hlediska, tak je jasné, že to přispělo k dialogu mezi všemi stranami. Bylo to jediné místo, kde všichni pokračovali ve vzájemných kontaktech a všechny ty tři oblasti jsou velmi důležité. Pokud eh, si stanovíme příliš ambiciozní cíle jakýmkoliv procesům na jihu, na severu, kdekoliv jinde, tak budeme vždycky zklamáni výsledky. Myslím si, že musíme být eh, velmi pragmatičtí. Barcelona je úspěchem. Měli jsme jít dále, měli jsme to oživit, udělali jsme to a teď musíme pokračovat dál. Sekretariát, proč je potřebný? Myslím, že to vyplývá z toho, co jsem řekl. A řekl bych panu Milan Monovi, že sekretariát je potřebný k tomu, protože to je místo, kde konkrétně musí být přítomní aktéři. Na regionální úrovni, na úrovni Unie pro středozemí, se všechno odehrává na pravidelných schůzkách, na úrovni ministerstvech a tak dále. Ale sekretariát musí být geometrickým středem Unie pro středozemí, kde se ty věci budou řešit průběžně jako sekretariát eh, ten bude fungovat jako takový svorník, jako taková spojnice, který bude schopen zajišťovat finanční inženýrství všech projektů na základě zdrojů, které budou pocházet eh, ze všech stran. Děkuji. A poslední má slovo pan Pian, zpravodaj, na závěr. Děkuji, pane předsedo, děkuji, drazí kolegové, za vaše otázky, za vaše poznámky a připomínky. Děkuji vám oběma za vaše analýzy, za vaše odpovědi. Tři body na závěr. Navážu na to, co říkal můj kolega a přítel Panzeri. Já si myslím, že právě proto, že si nemůžeme dovolit neuspět, tak musíme jasně projevit vůli Evropského parlamentu zapojit se do procesu Unie pro středozemí. Je to ekonomická a geostrategická záležitost, ale je to pro nás i záležitost kulturní. Evropa, která se bude na jich dívat jenom ze eh, strachem nebo kvůli tomu, že odtud přicházejí imigranti, tak nemůže hrát svou roli v globalizaci. A já si myslím, že na začátku tohoto slyšení někteří kolegové vyjádřili určitý, určitou zdrženlivost a tímto způsobem by to vypadalo, že parlament nebude vykonávat vše, za co je zodpovědný, ale to rozhodně bude. Za druhé, je zde problém politické filozofie. Vy hovoříte o generálním sekretariátu. Všichni ti, kteřím záleží na mírovém procesu na Blízkém východě, by se měli uvědomit, že právě na tomto středním, eh, na tomto generálním sekretariátu spolu zasedají Izraelci a Palestinci. A Měli bychom si uvědomit, eh, že toto je důležitý pokrok a měli bychom jej přivítat. Je to filozofie, kterou rozhodně chceme podpořit. Vzal jsem v úvahu, že palestinský premiér, a navazuji na to, co jste říkal vy, vítá politiku konkrétních projektů jako přípravu na mír, a to i v jednotlivých územích. Myslím si, že podpora projektu Unie pro středozemí v institucionálním rámci, který v současné době existuje, to je samozřejmě jeden z prvků, který by nám měl umožnit najít řešení a Evropa se do toho musí zapojit. Třetí věc, drazí kolegové, je ta, že zde bude otázka, kterou nebudeme moci vyřešit dnes, ale o které bychom měli debatovat. A to je otázka institucionální a demokratické organizace pro poslance Unie pro středozemí. Zatím se o tom ještě nehovoří. Generální sekretariát velmi dobře, investiční banka a rozvojová banka výborně komise, státy, no co jiného ale Evropský parlament. Tato otázka v současné době zatím ještě není vyjasněna, jakým způsobem budeme nejen eh, jako rozpočtová autorita, ale také svou přítomností sledovat projekt, provádět hodnocení a podílet se na debatách. I tuto otázku musíme řešit. Eh, I také v souvislosti s mobilizací občanské společnosti z regiony, které se vytvářejí své vlastní instituce, do toho všeho by měl být Evropský parlament zapojen a to ne čas od času a nejen v oblasti rozpočtové politiky, ale v rámci sledování všech projektů a spolupráce. A já to uvádím, protože to je právě duch Unie pro středozemí ve spolupráci s našimi kolegy poslanci z jihu, z druhého břehu středozemního moře. A zde bychom se měli všichni zamyslet. Děkuji tedy vám oběma za vaše vysvětlení. I já vám děkuji za skvělou zprávu a tímto uzavírám slyšení. Děkuji. Prosím, kolegové, posaďte se. Pokud chce někdo odejít ze sálu, tak prosím, rychle. Máme před sebou několik zpráv se spoustou pozměňovacích návrhů, o nich budeme hlasovat. A potom máme rozšířené předsednictvo, takže jako vždy máme čas přísně vymezen. Prosím, abyste vložili svou hlasovací, hlasovací kartičku do strojku, abychom si provedli zkoušku. Nevím, jestli bychom měli provést zkoušku zařízení a nebo rovnou hlasovat, však si toho všimneme v průběhu hlasování. Dobře, tak začneme návrhem zprávy paní Lockbiller. Pozměňovací návrh k 1.1. Pozměňovací návrh číslo 4 stažen. Pozměňovací návrh 22. Zpravodajky. Kdo je pro? Voti kontrári. Kdo je proti? Schváleno. 23. Pozměňovací návrh zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Ústní pozměňovací návrh zpravodajky. Bod číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Sedmička stažena. Pozměňovací návrh 24 zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Jako vždy se neptám, kdo se zdržel. Pokud někdo chcete se zdržet, tak to prostě řeknete. Osmička zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 25 zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 26, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 12, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Chtěl bych to udělat en blok. 16, 17, 18, pokud souhlasíte, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 19, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Dvě úvodní ustanovení pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Tři. Úvodní ustanovení šest. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Elektronické hlasování o návrhu zprávy. Zahajuji hlasování. Aspettiamo che tutti votino. Čekáme, až odhlasují všichni. Ještě pár vteřin. Zdá se mi, že hlasovali všichni. Výsledek hlasování 57 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, takže je to přijato. Blahopřeji zpravodajce. A nyní přistoupíme k návrhu zprávy kolegy Danžana. Odstavec 1, pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 6. Kopa pasku Gualtieri. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Sedm Butikofer Brandner. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Janes Barnovo Garcia 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 9 Lozing. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis jedna zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 12. Všechny ostatní odpadají. 12 Gomez. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 13. Kopa Pasku Gualtieri. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 14. Kopa Pasku Gualtieri. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato 15. Stejní zpravodajové nebo předkladatelé. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Ústní pozměňovací návrh Koval van Orden. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. A teď přistoupíme ke kompromisu dvě zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 24, odstavec 5, to jsou tři části. První část, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Třetí část, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 25. Butikofer Brandner. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 26 Van Orden. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 27 Butikofer Brandner. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Ústní pozměňovací návrh 3 zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 29 Kelam. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 30 Janes Barnuevo Garcia, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 31 DAF, dvě části, první část, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, Chcete to ověřit, tu první část pozměňovacího návrhu 31? Zahajuji elektronické hlasování. Chiudiamo la votazione. Končím hlasování. Výsledek hlasování 29 proti 33 pro a jeden se zdržel. Je to přijato. Třetí část pozměňovacího návrhu 31. Kdo je pro? Promiňte, druhá část. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 32 Van Orden. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 33 DAF. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 37. Galer. Ne, o tom se nehlasuje, protože je to stejné jako 36, jak je napsáno v tom hlasovacím seznamu. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 3 zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A teď jdeme na pozměňovací návrh 46. Galer, kdo je pro? Kdo je proti? Když nezvedáte ruce, tak je těžké vědět, jak hlasujete. Tak to zkusíme ještě jednou. 46. Kdo je pro? Tak, teď ano. Děkuji. Přijato. 47. Kdo je pro? Výborně. Proti? Přijato. 48. Pro? Kdo je proti? Výborně. Skvěle. Zamítnuto. 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 31. 51. Padesát dva. Padesát dva. Kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Padesát tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 54. 53. Dobře. Elektronicky hlasujeme o pozměňovacím návrhu 53 Galer. Zahajuji hlasování. Chidiamo. Končíme. 33 proti 31 pro zamítnuto. 54. Zamítnuto. 54. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 55. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamíchnuto. 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Ústní pozměňovací návrh 4 zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A teď je 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 66. Kdo je pro? Zajímalo by mě, jestli by se dalo zkontrolovat, jak je to s 65. Já myslím, že to bylo přijato. Ne? To jsme zamítli, to mně přišlo jasné. Už jste hlasovali, nevím, jestli se můžeme vrátit. Mně to přišlo jasně zamítnuto. Zeptám se sekretariátu. Už jsme pronesli verdikt, můžeme o tom hlasovat ještě jednou, nebo je to málo procedurální? Dobře, tak to můžeme ověřit. Hlasujeme o 65. Zahajuji elektronické hlasování o 65. Končíme hlasování. 52 proti. Ano. Ano. Můžete být klidný, pane Dafe. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 67 má dvě části. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 72, dvě části. První část, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 73, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 74, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Cinque, non si vuole. 75, nehlasujeme 76, kdo je pro, proti, zamítnuto 77, kde je pro, proti, zamítnuto 78 pro, proti, zamítnuto 79 pro, proti, zamítnuto 80 pro, proti, zamítnuto 81 pro, proti, zamítnuto 82 pro, proti, přijato 83 pro, proti, přijato. 84 pro, proti, zamítnuto. 85 pro, proti, zamítnuto. 86 pro, proti, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 5, zpravodaje, kde pro, proti, přijato. A teď kompromis číslo 4, kde je pro, proti, Přijato. Přecházíme k pozměňovacímu návrhu 8, pardon, 94 pro, proti, zamítnuto 95. 95 padá. Ale... Eh, Takže přecházíme na 96 pro, proti, Zamítnuto. 97. Pro. Proti. Přijato. 98. Pro. Proti. Zamítnuto. Už se vám trochu nechce zvedat ruce, takže dobře nevidím, jak hlasujete. 99 pro. Grazie. Děkuji. Proti. Přijato. 100 pro. Proti. Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 9 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Přijato. Přecházíme na 103. Kdo je pro? Proti? Přijato. Ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Je to desítka. Proti? Přijato. A přecházíme na 100. 5. Kdo je pro? Proti? Přijato. Přecházíme na číslo 106, 110, 113 až 115 společně. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 107 pro? Proti? Přijato. Pardon, zamítnuto. 108 proti? Zamítnuto 109, kde je pro, proti, přijato. 111 pro, Na 114? Ne. Proč? Ne, 111 je v pořádku. Já myslím, že komézu pozměňovací návrh byl přijat, jenom to chci ujasnit. Já jsem říkal, že to bylo přijato, ne? Ano. Já jsem slyšel eh, nějaké šumění, hučení kolem 111, nevěděl jsem, co tím chcete říct, takže zpět k hlasování. 111, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 112, kdo je pro? Proti. Přijato. Teď ústní pozměňovací návrh zpravodaje 11, pro? Proti. Přijato. Ústní pozměňovací návrh 12, také zpravodaje, kde je pro, proti, přijato. Ústní pozměňovací návrh 13 pro, proti, zamítnuto. 114 pro, proti, zamítnuto. Pan Lansdorf, prosím. Jenom krátká poznámka, pane předsedo. Většinou je tomu tak, když liberálové, zelení a e, socialisté hlasují pohromadě, potom mají většinu. E, možná bychom na to měli dávat pozor. E, teď se to stalo asi dvakrát, třikrát, kdy to tak nebylo. Chcete, abychom hlasovali elektronicky o 13? Já nevím přesně, o které hlasování šlo, ale bylo to hlasování, kdy všichni hlaso- tady kolem mě hlasovali pro a nakonec to bylo zamítnuto. Tak jenom, aby jsme na to dávali pozor. No, mi ricordo niente. Já si to ani nepamatuju. Ty... Chcete? Chcete elektronicky ověřit třináctku? Dobře. Takže elektronicky hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu 13. Zahajuji hlasování. votazione è chiusa. Končím hlasování. 31 proti 33 plus. A nikdo se nezdržel. Ano. Když jsou zde tyto malé rozdíly, tak pokud nezvednete pořádně ruku, ale taková vsuvka. Byl zde italský herec Petrolini, který často, když hrál, tak si e, poslouchal nápovědu, která křičela orecchio, to znamená ucho, a on odpovídal voče, to znamená hlas, opak. Takže prostě vy, pokud nezvednete ruku, tak já nemůžu odpovídat. Takže prosím, zvedejte ruku. 114, o tom už jsme hlasovali. Takže 116, kde je pro? Voti Kdo je proti? Zamítnuto. 116 pro. Proti. Zamítnuto. 118 pro. Zamítnuto. 119 pro. Proti. Zamítnuto. 120. Je stejný jako předchozí. 121. Kdo je pro? proti, zamítnuto. 122 a 125 pohromadě, kde je pro, proti, zamítnuty. 123, dvě části, první část, kde je pro, proti, zamítnuto. Allora proviamo il voto takže zkusíme elektronicky hlasovat do první části 123. Zahajuji hlasování. Chiusa la votazione. Končím hlasování. 34 proti 30 pro, zamítnuto. Druhá část 123 pro. Voty. Proti. Zamítnuto. 124 pro proti, přijato 126 pro, proti, zamítnuto 127 pro, proti, přijato 128 pro, proti, zamítnuto 129 pro, proti, zamítnuto 130 pro, proti, Přijato. 131 pro. Proti. Přijato. 132 pro. Pane předsedo, omlouvám se. Mohl bych. Já bych rád stáhl pozměňovací návrh 132 a 232 a 233, protože už to pokrývají další pozměňovací návrhy. Dobře, takže 132 padá. A sekretariát mi tedy říká, že už o tom nebudeme hlasovat. 133, kdo je pro? Proti? Zamítnuto 134. Pro? Proti? Zamítnuto. 135, dvě části. První část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, Zamítnuto. Ne? Dobře, ale ano. Takže budeme hlasovat o druhé části elektronicky. Uzavírám hlasování. Uzavírám hlasování, kde takže 24 proti, 36 pro, přijato. 136 pro, Proti? Přijato. 137 pro. Proti? Zamítnuto. 138 pro. Proti? Přijato. A teď přecházíme na 130, ne, to 139 ne, takže 140 pro, proti, zamítnuto 141 pro, proti, Zamítnuto. 142 pro. Proti. Přijato. 143 pro. Proti. Přijato. Ústní pozměňovací návrh 14. Zpravodaje pro. Proti. Přijato. Ústní pozměňovací návrh 15. Zpravodaje, kdo je pro. Proti. Přijato. 144 pro proti, přijato 145, pro, proti, zamítnuto 146, pro, proti, přijato 147, pro, proti, zamítnuto 148, pro, proti, přijato. Přecházíme na 150, pro, proti, zamítnuto. 151 do, pro, proti, přijato. 152 pro, proti, přijato. 153 pro, proti, zamítnuto. 154 pro, proti, přijato. 155 pro, proti, Přijato 156 pro, proti, zamítnuto 157 pro, proti, zamítnuto 158 dvě části, první část pro, proti, zamítnuto druhá část pro, proti, přijato. 159 pro, proti, Zamítnuto 160 pro, proti, zamítnuto 161. Zvedejte ruce. Pro, proti, zamítnuto 162 dvě části. První část pro, proti, zamítnuto. Druhá část pro, proti, přijato. 163 pro, proti, zamítnuto. 164 pro, proti, zamítnuto. 165, dvě části. První část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, přijato. 166 pro, proti, Zamítnuto. 167. Ano, o tom hlasujeme. Kdo je pro 167? Proti? Zamítnuto 168. Pro? Proti? Zamítnuto 169. Pro? Proti? Přijato 170. Pro? Proti? Zamítnuto. 171 pro. Proti. Přijato. 172 pro. Proti. Zamítnuto. Odstavec 48, tam o tom se nehlasuje, 173 pro, proti, zamítnuto 174, stejné 175, kdo je pro, proti, zamítnuto. 176 pro, proti, přijato. 177 pro, proti, přijato. 178 pro, proti, přijato. Kompromis číslo 5 pro, proti, přijato. Přecházíme na 184 pro, proti, zamítnuto. 185 pro, proti, zamítnuto. 186 pro, proti, přijato. 187 pro, proti, přijato. 188 pro, proti, přijato. 189 pro, proti, přijato. 190 pro, proti, přijato. 191 pro, proti, zamítnuto. 192 pro, proti, zamítnuto. 193 pro, proti, přijato. Kompromis číslo 6. Pro. Proti. Přijato. Přecházíme na 199. Pro. Proti. Zamítnuto. 200. Ne, ten je stažen. 201. Kde je pro? Ne. Kvůli kompromisu. 201. Kde je proti? Přijato 202 pro, proti, zamítnuto 203 pro, ne, omlouvám se, 204, ten byl stažen, takže 204 pro, proti, zamítnuto 205 pro, proti, zamítnuto 206 pro, proti, Zamítnuto 207 pro, proti, zamítnuto 208. 208 pro, proti, zamítnuto 209 pro, proti, zamítnuto 210 pro, proti, zamítnuto 211 pro, proti, přijato 212 pro, proti, Přijato 213 pro, proti, zamítnuto 214 pro, proti, přijato 216 pro, proti, zamítnuto 215 pro, proti, zamítnuto. Nyní kompromis 7, dvě části. První část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, přijato. Nyní 222. Ten je stažen. Stejně tak 223, takže se dostáváme k 224. Pro, proti, zamítnuto. 225 pro, Proti? Zamítnuto. 226 pro. Proti? Přijato. 227 pro. Proti? Zamítnuto. 228 pro. Proti? Přijato. 229 pro. Proti? Zamítnuto. 230 pro Proti? Přijato. 231 pro? Proti? Zamítnuto. 232 pro? Proti? Zamítnuto. Nyní citace 1 pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zamítnuto 3 pro, pro proti, přijato. 4, pro, proti, přijato. Konečné elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Chiusa la votazione. Ukončuji hlasování. 48 pro, 6 proti. Takže blahopřejeme panu zpravodajovi Danžánovi. Nel verbale vengono menzionati applausi di rito. Molto... V zápisu samozřejmě uvedeme velký aplaus účastníkům. Prosím, prosím. Máme ještě žádosti o slovo. No co Děkuji, já bych chtěla jenom říci, že KUE k hlasování o této zprávě eh, vypracovali eh, zprávu, menšinovou zprávu. A tu také předložíme. Eh, to samozřejmě platí pro plenárku. Výborně. Takže dnes hlasujeme o tomto a potom na plenárním zasedání budeme mít. Dobře, Teď přistoupíme k jedničce, pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Je to o společné zahraniční a bezpečnostní politice. Prosím, ale zvedejte ruce, protože když to nevidím, tak si musíme domýšlet, jak asi hlasujete a pak ztrácíme čas elektronickým hlasováním. 22. Kdo je pro? Takže sekretariát mi říká, že možná nevíte, o čem hlasujeme. Takže opakuji, hlasujeme o zprávě o společné zahraniční a bezpečnostní politice vašeho předsedy. Takže prosím, hlasujte podle indikací zpravodaje. Využívám situace k tomu, abych vám to připomněl. Už jsme hlasovali o prvním pozměňovacím návrhu i o tom druhém a teď můžeme přistoupit ke třetímu. Pan Dav. I'm... Já se omlouvám. Jsem velice vděčný za to, že jste nám vysvětlil, co vlastně děláme, ale já myslím, že bychom asi mohli začít znovu, bylo by to dobré. Va bene, allora, partiamo. Dobře, takže začínáme u pozměňovacího návrhu 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Ústní pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 41. Všechny ostatní tím pádem odpadly. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis. Dobře. Elektronické hlasování na ověření 41. Zahajuji hlasování. ještě osm lidí nehlasovalo. Tre persone che non hanno votato. Ještě tři nehlasovali. Ještě tři jsou asi někde na kávě. A teď ještě někdo další vyndal kartičku. Dobře, už to tak ukončíme. 28 proti, 29 pro. Takže to bylo schváleno, přijato o jedno čísla. Potřebovali bychom tady fotofinish. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 47 je v podstatě pokryt. Eh, ano, 46. To jsem říkal já. 47 teď. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. Allora, apriamo la votazione. Zahajuji hlasování o 47. Pozměňovací návrh 47. Čtyři pořád nehlasovali. To je věc, kterou fakt nechápu. 28 ku 27 je to přijato. 48, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 49, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A jdeme na padesátku. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pan Salafranka se chce vyjádřit? Ano, pane předsedo. Rád bych navrhnul, doufám, že uh, se souhlasem výboru ústně pozměňovací návrh odstavci 8. Říká, že zavedení a rozvoj Evropské služby pro externí akci musí probíhat eh, v souladu zprávy na demokratické skrutinium, které jsou vlastní Evropskému parlamentu. Děkuji. Dobře. Takže Souhlasíte s tímto návrhem pana Salafranky? Jste pro? Proti? Nikdo? Takže budeme hlasovat. No už to bylo přijato, takže teď 50. Ne. 51. Kompromis 4. Ne, takže 53. 53 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Druhá část 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 54 ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A jdeme na 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. <laughs> to jsem čekal. Zahajuji elektronické hlasování o návrhu 58. Zahajuji hlasování. A, ah, uno solo che non vota. Pouze jeden nehlasuje, no skvěle. Takže končím hlasování. 23 ku 35 je to přijato. Udělali jste dobře, že jste požádali o ověření. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A teď kompromis 6. Tam musíme upřesnit, že zde byla provedena drobná změna a věta The coherence and consistency con je nahrazena independence. Quest oslabuje nezávislost. Takže to je ta drobná změna, která tam byla zanesena a kterou vám tedy předkládám k hlasování, pokud souhlasíte. Kompromis 6 s touto eh, drobnou, téměř lexikální změnou. Hlasujeme tedy o kompromisu 6 s touto drobnou změnou. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 68, ostatní totiž odpadly. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 68. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Solito giallo del eh, collega Dormiente. 26. 26 proti 32 pro. Takže to prošlo. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? zamítnuto. 75, kdo je pro, kdo je proti. Já bych řekl zamítnuto. Jsme u 75, ano? Elektronické hlasování 75. Chiusa la votazione. Končím hlasování. 29 ku 29. V tomto případě to neprošlo, že? Když je to na polovinu, tak to neprojde, takže je to zamítnuto. 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Ústní pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 78. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 7. Chcete ověřit 78? Elektronické hlasování o 78. Zahajuji hlasování. Veinticinque 25 proti 34 pro, takže to prošlo. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 79. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 80. Ne. Promiňte. Kompromis 7, takže proto to odpadá, takže jdeme na kompromis 8. Kompromis 8 si žádá ještě jedno drobné upřesnění. Hlasujeme ve dvou částech. První část je celý text bez výrazu and gender balance. Hlasujeme tedy o této první části bez tohoto výrazu. Kdo je pro? Kdo je proti? Řekl bych, že je to přijato. A teď budeme hlasovat o druhé části, včetně tohoto výrazu. Tak, hlasujme pro. Kdo je proti? Je to přijato. Výborně. Takže Jdeme na 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Ale to jsem opravdu neviděl. Je mi líto. Musíme o tom hlasovat elektronicky. 86. Zahajuji hlasování. Výborně. 61. Všichni hlasovali. 30 proti, 25 pro, zamítnuto. 87, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 88, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 89 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Abbiamo il... Přecházíme na devadesátku pro, proti, přijato. 91 pro, proti. Teď si nejsem jistý. Zvedejte, prosím vás, pořádně ruce. Budeme hlasovat elektronicky, takže 91. 91 elektronické hlasování. Uzavírám hlasování. 25 ku 35 přijato. 92 pro. Proti. Přijato. 93 pro. Proti. Zamítnuto. 94 pro. Proti. Zamítnuto 95 pro. Proti. Přijato 96 pro. Proti. Přijato. Kompromis číslo 9 pro. Proti. Přijato. A přecházíme na ústní pozměňovací návrh 4 ve dvou částech. První část pro proti, přijato. Druhá část pro, proti, přijato. Přecházíme na 101, ne, pardon, kompromisní návrh 10, proti, přijato. Přecházíme na 107, kdo je pro, proti, přijato. 108 pro, proti, já se omlouvám, ale nejsem si jistý, 108 elektronické hlasování. Když nevidím, jak zvedáte ruce, 108 otevírám hlasování. 28, 1, zamítnuto 109, kdo je pro, proti, Zamítnuto. Kompromis číslo 11. Ve třech částech. První část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, přijato. Třetí část pro, proti, přijato. A teď jdeme až na 118, to je pro, proti, Zamítnuto 119. 119. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto 120. Pro? Proti? Zamítnuto. Takže elektronické hlasování 120. Zahajujeme hlasování. Jeden člověk nehlasoval. 26 proti, 34 pro. 121 pro, proti, přijato. 122 pro, proti, přijato. 123, kde je pro, proti, zamítnuto. 124 pro, proti, Zamítnuto 125. Pro. Proti. Přijato 126. Pro. Omlouvám se. 127. 127. Pro. Proti. Přijato 128. Pro. Proti Ne? 128 odpadá, protože jsme přijali předcházející pozměňovací návrh, takže jdeme na 129, které se hlasuje ve dvou částech. První část, kdo je pro? Voti kontra. Kdo je proti? Přijato druhá část, pro. Proti. Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti. Přijato. 130 pro, proti, zamítnuto. 131 pro, proti, přijato. 132 pro, proti, přijato. 133 pro, proti, zamítnuto. 134 byl stažen 135, dvě části. První část, kdo, kdo je pro, proti, zamítnuto. Omlouvám se. 135 druhá část pro, proti, přijato. Ústní pozměňovací návrh 6 pro, proti, přijato. 136 pro, proti, Přijato. Přecházíme na kompromis 12. Samostatné části od cooperation Strategy a potom druhá část. Takže první část Odstavec 27, kde to končí slovem strategy, kdo je pro, proti, přijato. Druhá část, celý odstavec, kdo je pro, proti, přijato. A teď přejdeme na 138 pro, Proti? Přijato. Ústní pozměňovací návrh 7. Tady máme něco dalšího. Poslední slova. Prospects of integration to the EU by se měla nahradit výrazem European Perspective. Můžete s tím souhlasit? Můžete souhlasit s touto rodnou změnou? Můžete s tím souhlasit? Dobře. Takže první část toho pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti? Přijato. Druhá část. S touto změnou, kdo je pro? Proti? Přijato. 139 byl stažen, kompromis 13. To je poslední, poslední drobná změna. V sedmém řádku po Mutual Respect. Tam bychom měli dodat slova and reciprocity. Můžete s tím souhlasit? Můžete souhlasit s touto změnou? Mutual respect and reciprocity. Ano? Dobře, takže budeme hlasovat. To je tedy kompromis 13. To je pro? Přijato. 146, dvě části. První část pro, proti, zamítnuto. Druhá část pro, proti, přijato. 147 pro, Proti? Přijato. 148 pro? Proti? Přijato. 149 pro? Proti? Přijato. 150 pro? Proti? Přijato. 151 a padá. 152. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 153. Dvě části. První část pro? Proti. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zamítnuto. 154 pro. Proti. Zamítnuto. 155 to padá. 156 pro. Proti. Nevím, ověříme to elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování o 156. Sto padesát šestka. Dva lidi zde nemáme. Ukončuji hlasování, neprobouzí se. Přijato 157. Padá 158 pro. Proti? Zamítnuto 159 pro. Proti? Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 8 pro. Proti? Přijato. 160 pro. Proti? Zamítnuto. 161 pro. Proti? Zamítnuto. 162 pro. Proti? Zamítnuto. 100 63 pro, proti, zamítnuto. 164 pro, proti, přijato. 165 se nehlasuje. 166 pro, proti, zamítnuto. 167 dvě části. První část pro, proti, Přijato. Druhá část pro. Proti. Zamítnuto. Nikoli. Takže hlasujeme elektronicky o druhé části pozměňovacího návrhu 167. Zahajuji hlasování. Ještě chybí jeden člověk. 24 proti, 33 pro, schváleno. 179 pro, proti, schváleno. 168 pro, proti, Promiňte, chyba, nehlasuje se o 168, protože je stejný jako 179. Takže přecházíme ke 169. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh 9, dvě části. První část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, přijato. 170. O tom se nehlasuje. Takže přecházíme ke 173. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 174, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 175, kdo je pro? Proti? Přijato 176 pro? Proti? Přijato 177 pro? Proti? Přijato 178 padá, takže 180. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 181. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Nyní se dostáváme k bodům odůvodnění. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Dvě části. Pozměňovací návrh 4. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pětka, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromisní návrh 14, kdo je pro? Kompromisní návrh 14, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Sedmička, dvě části. První část, kdo je pro? Pozměňovací návrh 7. První část, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Druhá část pro? Proti? Přijato. Osmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Ten padá desítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh, ústní pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Nyní se dostáváme ke třináctce. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Patnáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Šestnáctka. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. sedmnáctka, Pro? Proti? Přijato. 18 pro, proti, zamítnuto. 19 pro, proti, přijato. Nyní se dostáváme ke 20. Ta padá. Pozměňovací návrh 1, právní východiska pro, pro, proti, zamítnuto. Dvojka, pro, proti, přijato. Nyní se dostáváme ke hlasování o návrzích výboru pro rozpočet. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Promiňte, je zde něco jiného. Takže rozpočet 1, pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Rozpočet 4 pro, proti, přijato. Rozpočet 8 pro, proti, přijato. Rozpočet 9 pro, proti, zamítnuto. Rozpočet 10 pro, proti, zamítnuto. Nyní konečné hlasování, elektronické hlasování. Zahajuji. Ještě tři osoby nehlasovaly, takže na ně počkáme. Uzavíráme hlasování. 51 pro, 4 proti, 1 se zdržel. Takže návrh je přijat. Gratulujeme. Spravodaji, prosím, předávám slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Jak už jsem měl možnost eh, říci na schůzi koordinátorů, má skupina předloží menšinovou zprávu, protože se opravdu velmi vzdalujeme této filozofii zprávy, která byla právě schválena. Vám osobně blahopřeji, ale v této příležitosti jsme vás opravdu nemohli podpořit. Děkuji. A děkuji, to je od vás opravdu velmi kavalírské a rytířské. Samozřejmě my máme svou většinovou zprávu, ale vy máte plné právo navrhnout na plenárním zasedání menšinovou zprávu, jak už jste předeslali. A teď zde máme zprávu Galer o absolutoriu. Tam je jen jeden pozměňovací návrh, třetí sekce, rok 2008, jeden pozměňovací návrh, jediný, kdo je pro, kdo je proti, přijato. A teď elektronicky hlasujeme o celém usnesení Diamo ancora qualche... Ještě několik kolegů se nedostalo k hlasování. 66 kartiček hlasovalo pouze 63, 53, takže 50 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, blahopřeji zpravodaji a končíme dnešní hlasování. A teď máme rozšířené předsednictvo, které zahájí svou činnost, jakmile bude k dispozici tento sál. Takže prosím kolegové, kteří nejsou